a ta se týká vzájemného uznávání odborných kvalifikací. Nejprve eh, bych chtěl dát slovo panu Malcolmu Harborovi na pět minut, prosím. Uh, Pane předsedo, s dovolením eh, bych navrhl, abychom chvilku ještě počkali, protože toto je ústně otázka na komisi. My jsme doufali, že tady bude komisař McCreevy, ale vzhledem k tomu, že tady není, a je tady pan Smech. Pan Samecký, takže já se omlouvám. Já jsem totiž eh, předpokládal, že tady bude pan McCreevy a jeho tým. Eh, takže pan Samecký. Eh, já jsem chtěl nejprve mezi námi přivítat komisaře McCabeho a poděkovat mu za jeho práci během funkčního období ale e, jsem velice rád, že je tady pan Barnier, který je velice aktivním e, členem našeho výboru, protože toto je dosie, e, které se bude týkat hlavně jeho komise a jeho práce a jsme velice rádi, že je tady, protože toto je otázka, která přímo souvisí s tím, čím se bude on zabývat, pokud bude jeho nominace schválena. E, směrnice o vzájemném uznávání kvalifikací a je jedna ze základních e, směrnic, která e, je ve středu zájmu mého výboru. A já si myslím, že je skutečně velice dobře, že hovoříme o této otázce s komisí právě dnes, protože vlastně se na vás obracíme s tím, abyste nějakým si způsobem aktualizovali informace o tom, k jakému došlo pokroku v této věci od roku 2004 a 2005. Jakým způsobem tyto věci jsou implementovány v členských státech? A kromě toho si myslím, že to je také Eh, otázka, která je velice eh, na místě a velice eh, dobře načasovaná, protože komisař Monty byl v našem výboru a tam jsme také hovořili o budoucnosti vnitřního trhu. Komisař Monty, bývalý komisař Monty řekl, že část vnitřního trhu nebo že problém je konsistentní prosazování a implementace všech nástrojů, které máme k dispozici pro tvorbu vnitřního trhu. Co se týče uznávání profesionálních kvalifikací, toto se promítá i do našeho textu. My víme, že existuje skutečně velký počet problémů, eh, se kterými se setkávají občané a to v celé Evropské unii. Myslím si, že vůbec eh, nejvíce stížností v rámci mechanismu Solvit se týká právě této otázky uznávání. Mnoho lidí skutečně má pocit obrovské frustrace, protože mají pocit, že neexistují jasná řešení a také si stěžují na to, že eh, neexistuje dostatečná možnost skontaktovat příslušné úřady v jednotlivých zemích, které se těmito věcmi zabývají. To všechno ukazuje, že eh, pro uznání eh, práv eh, a respektování těchto práv je naprosto zásadní koordinace mezi našimi činnostmi. Dále se ukazuje, že stále ještě existuje celá řada profesí, které dostatečně se nezabývají touto otázkou, jak se stát součástí tohoto celoevropského rámce. To všechno znamená, že máme obrovské množství otázek, které musíme řešit, že musíme se zabývat otázkou, jak v praktickém slova smyslu tyto věci jsou efektivní. Jsem přesvědčen, že komise nám o tom brzy něco řekne konkrétně tedy o tom, jakým způsobem eh, můžeme vysvětlit to, že v členských státech dochází k prodlevám při prosazování těchto věcí a já si myslím, že to všechno pro nás představuje obrovské obavy, které souvisejí také se složitostí celého toho mechanismu. Já bych to chtěl trošičku všechno dát do jednoho kontextu, tak jak jsme se s tímto otázkami zabývali v našem výboru. Jsem rád, že jsou tady všichni koordinátoři dnes. Chtěl bych jim také poděkovat za práci, kterou odvedli eh, společně se mnou v rámci tohoto výboru. Tato otázka vzájemného uznávání profesionálních kvalifikací není pouze jedna otázka. Je to Eh, důkaz o tom, že náš výbor i nadále eh, se musí zabývat, musí propagovat a musí dělat doporučení o tom, jakým způsobem by se měly klíčové legislativní věci řešit v budoucnosti. My víme, že komise eh, se chystá provést revizi v roce 2011 této směrnice. My chystáme setkání národních parlamentů k této otázce. Už jsme k tomu měli slyšení a máme k tomu také vypracovanou zprávu. To jsou všechno instrumenty, které můj výbor může používat a jestliže koordinátoři s tím budou souhlasit, myslím si, že v roce 2010 připravíme eh, zprávu z vlastní iniciativy k těmto otázkám. Toto je tedy kontext, ve kterém bychom měli hovořit o této otázce. Jsme velice rádi, že komise vypracovala určitý rámec pro tuto věc, ale je třeba si uvědomit, že se jedná o samotný začátek tohoto procesu a já doufám, že nová komise skutečně bude s námi spolupracovat na tom, aby e, jednotný trh pracoval v budoucnosti lépe. Já vám děkuji, pane Harbre. A nyní je na řadě pan Samecky. Mr. President. Pane předsedo, já bych chtěl poděkovat předsedovi výboru pro vnitřní trh za to, že upozornil na nevyřešené otázky a předtím, než eh, začnu, tak bych eh, chtěl shrnout současnou situaci. V této oblasti jde o vnitřní pohyb našich občanů na vnitřním trhu. Dva roky po zahájení transpozičního období 22 členských států dokončilo tento proces a další čtyři doufejme dokončí tento proces do konce roku. Znepokojuje mě, znepokojuje mě situace v Řecku, která se ještě k tomuto kroku neodhodlalo. Nejprve k první otázce, tedy jestli transpozice této směrnice narazila na problémy ve členských státech, vzhledem k tomu, že se to dotýká asi 800 různých, různých profesí. Tyto profese jsou regulovány také ve vnitrostátní legislativě, ale to nemůže být důvodem pro prodlevy. A Evropský soudní dvůr už v šesti rozsudcích upozornil, že není možné eh, spožďovat tuto transpozici. Hlavní problémy se týkají zdravotnických a architektonických profesí, kde je potřeba na evropské úrovni eh, více harmonizace při vzdělávání těchto odborníků. Dále se to týká eh, profesí, kde je velký přeshraniční pohyb, jako jsou například učitelé nebo turističtí průvodci. Dále jde o to, jak zajistit konsistentní implementaci této směrnice a proto jsme vyvinuli jakýsi manuál pro správní praxi a také eh, jakýsi eh, leták pro občany, aby se vyznali v legislativě. Hlavní překážky, které jsme identifikovali, jsou, se dotýkají praxe, prodlení v odpovědích mezi členskými státy, neodůvodněná rozhodnutí a tak dále. Někdy eh, jsou také poskytovány mylné informace migrantům, kteří potom Eh, špatně vyplní příslušné náležitosti. Každopádně proces Solvit by nám měl pomoci tyto problémy eh, vyřešit, ale eh, nevyřeší se to samo. Národní kontaktní místa již byla spuštěna ve všech členských státech, aby informovala občany o těchto postupech a komise očekává, že budou ještě aktivnější v budoucnosti. Kromě toho máme informační systém vnitřního trhu, který také představuje jakýsi prostředek informování o těchto záležitostech. Toto vedlo ke zlepšení každodenní administrativní spolupráce mezi členskými státy. A na závěr poslední otázce. Komise není schopna posoudit, jestli je potřeba reformovat tento systém v současnosti to eh, bude moci posoudit eh, v rámci hodnocení, které předpokládá také směrnice a my očekáváme, že dodržíme časový harmonogram, který je tam stanoven. Bude to až na příští komisi, aby se rozhodla, co s tímto udělá. Já vám děkuji, pane Samecky. A nyní si vyslechneme zástupce politických skupin a jako první na dvě minuty pan Kurt Lechner. Dobrý den, pane předsedo, vážení kolegové. Rok 2005 eh, znamenal, že jsme po dlouhých pracích schválili tuto směrnici a teď je rok 2009, kdy by transpozice měla být dokončena. Jenom těžko se mi chápe, že to ještě nepokročilo. A není to u konce, protože zas tak nová ta směrnice nebyla, nebo nic tak nového nepřinášela, proto si myslím, že komise měla vyvíjet větší tlak na členské státy. I v praxi se vyskytují problémy, to nám bylo známo už v tom okamžiku, kdy jsme to směrnici přijímali a víme, že ty problémy často vznikají v tom každodenním styku, v terénu. Víme, že 20% stížností, které vznikají v rámci systému Solvit, jsou velmi závažné. Pan Samecký již také hovořil o tom, jak důležitý je to aspekt fungování vnitřního trhu a jak je to důležité pro hospodářský rozvoj. Ale já to pomenu a řeknu, že to je také základní základním právem všech občanů Evropské unie, kteří by měli požívat volného pohybu, že by pokud se někam přestěhují do členského státu, když eh, si vezmou cizince, tak by měli mít možnost se přestěhovat do jiného státu a vykonávat tam své povolání. A je mi jasné, že to všechno nebude bez problémů, jsou to komplikované věci, mezi členskými státy panují velké rozdíly, také kulturní, administrativními, také různé představy o kvalitě a vzdělání potřebné pro výkon různých povolání a proto eh, samozřejmě není možné uznat jakoukoliv kvalifikaci ve všech členských státech. O co ale jde, nejsou ty jednotlivé konfliktní nebo sporné případy, ale spíše jde o to, jakým procesem to budeme posuzovat a řešit. A proto si myslím, že systém Solvit by nám měl pomoci tyto, uh, složitá, tyto složité otázky vyřešit. Tento proces uh, pravděpodobně nebude ukončen v brzké době. Víme, že to bude kontinuální proces, neustále budou vznikat nové kvalifikace, nová povolání a proto je na komisi a také na parlamentu, jak už i na členských státech, aby prokázali dobrou vůli a i dále se věnovali tomuto procesu. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Lechnere. Následujícím řečníkem je paní Gebhardt. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve chtěla poznamenat, že to je velkou ostudou a je to nepřijatelné, že tady není přítomen žádný komisař, protože teď jde o odpovědi na otázky, které klademe komisi a podle mě je to naprosto nepřijatelné. Ja, er ist nicht aufgestanden, also tut mir leid. Also, ähm... Ale ten pán nevstal, tak já nevím, kdo tady je. Já to přijmout rozhodně nemohu. Ale teď k tématu. Vážení poslanci, tady jde o občanství v Evropské unii. Jde o to, že naši občané mají určitá práva, mají právo se volně pohybovat a vykonávat své povolání tam, kde žijí. A tam, kde pracovat chtějí. Proto jsme přijali tyto zákony, abychom jim to usnadnili a abychom usnadnili uznávání profesních kvalifikací. A myslím, že je neslíchané, že členské státy v mnoha případech neučinily potřebné kroky, aby tyto zákony v praxi mohly fungovat. A tím pádem omezují svobodu pohybu našich občanů. A proto si myslím, že Evropská komise by měla důkladně tuto situaci prostudovat a vyvinout na členské státy velký tlak. Já bych chtěla zdůraznit jednu věc, která je pro mě osobně velmi důležitá, o které my tady v parlamentu hodně hovoříme. Jde o to, jak zajistit, aby ty věci, které navrhujeme, eh, v tomto případě jsou to jakési profesní průkazy, eh, usnadnili každodenní praxi občanů, aby se mohli volně pohybovat přes hranice jsou eh, organizace, které se o to snaží něco takového vyvinout, ale já si myslím, že iniciativy by se měla chopit také Evropská komise, aby eh, něco takového mohlo postoupit ku předu. Eh, Děkuji vám, paní Gebhardt. A teď Kristian Busoj. Mulțumesc, domnule președinte libera cirkulace persoanelor pane předsedající <clears throat> Svobodný pohyb osob je jedno ze základních práv, jedno z základních práv evropských občanů. Pochopitelně do toho patří také možnost využívání profesí, které je naprosto zásadní pro optimální fungování vnitřního trhu. Jak již řekl eh, můj kolega, eh, navzdory eh, tomu, že jsme přijali v roce five příslušnou směrnici, Odborníci, kteří chtějí svobodně cestovat za prací, stále ještě se setkávají s obrovskými problémy. Já sám jsem se setkal s takovýmito případy, eh, na které mě upozorňovali eh, rumunští, ale také eh, občané, také občané z jiných evropských zemí. Jak již bylo řečeno, já jsem byl zpravdajem pro Solvit. Většina těch případů, které Solvit musí řešit, jsou případy, které souvisejí se špatným fungováním systému vzájemného uznávání profesních kvalifikací. Myslím si, že je potřeba, abychom se věnovali podrobným způsobem eh, tomuto problému, zamyslet se nad tím, co můžeme zlepšit. Je naprosto zásadní také, abychom eh, zajistili lepší komunikaci mezi kontaktními místy, tak aby eh, si vzájemně rozuměli mezi jednotlivými členskými státy musíme být eh, skutečně co nejvíce flexibilní při aplikaci této směrnice. Musíme se pokusit odstranit administrativní překážky Dále je žádoucí, aby těch pět členských států, které ještě neprovedly transpozici do své legislativy, ehm, nebo ty státy, které již transpozici provedly, ale neudělali to dostatečným způsobem, že i ty by měly být lépe propojeny a pokusit se napravit tuto situaci. Služby ehm, musí skutečně mít možnost spolehat se na vzájemné uznávání. Děkuji. Děkuji, nyní má slovo paní Rile na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také komisi. Já myslím, že všichni se shodujeme na tom cíli, kterého chceme dosáhnout. Chceme umožnit evropským občanům se volně pohybovat po Evropské unii a vykonávat svá povolání. Otázkou ale je, proč tato směrnice po čtyřech letech ještě pořád není správně prováděna. Pět, na, pět let na to mělo stačit Možná, že je také chybou, že se výbor nevěnoval v té následné fázi po přijetí také problémů souvisejícím s prováděním. Uznávání odborných kvalifikací není jediná směrnice, která eh, vytváří problémy pro naše občany a proto si myslím, že také vzhledem k tomu, že existuje tolik eh, stížností, tolik eh, žalob u Evropského soudního dvora, tak se musíme na to blíže podívat a zjistit, v čem jsou problémy. Ty příčiny mohou být různé. Jeden z nich může být, že členské státy se uchylují k protekcionismu. Nicméně také e, svou roli v tom hrají různé právní řády, různé kultury a proto potřebujeme také evropskou judikaturu, která by měla rozhodovat o těchto případech. Měli bychom mm, usilovat o splnění těch cílů, které tato e, směrnice stanovuje. Pokud to nebude možné na základě současné legislativy, tak bychom ji měli změnit. Analýza ex ante by měla zahájit jakýsi proces, kterým se bude muset zabývat i náš výbor. A dovolte mi ještě jednu otázku na komisi. Mě zajímá, proč teprve po čtyřech letech se dozvídáme o těchto problémech. Já to samozřejmě vítám, já jsem si to celé přečetla, tu zprávu, je to velmi užitečné, ale myslím, že by bylo lepší, kdyby se něco takového objevilo už před pár lety. A chtěl bych se připojit k paní Gebhardt, která se ptala, co bude s těmi profesními průkazy a jestli už někdo udělal nějaký pokrok předu. Děkuji vám, paní Rile. Na jednu minutu a půl pan Bilan. Děkuji, bardzo, pan... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Krize v posledních měsících postihla Evropskou, měsí eh, Evropskou unii a ukázalo se v této době, jak důležité je, aby fungoval vnitřní trh. Nemůžeme ho dokončit, pakliže nezajistíme volný pohyb osob, který mimo jiné garantuje směrnice 2005-36. Je tedy velmi smutné, že po čtyřech letech ve čtyřech členských státech tato směrnice pořád neplatí a žádný z členských států nesplnil termín, tedy rok 2007. Moje první otázka na Evropskou komisi tedy je, zdali komise nebyla během posledních čtyř let příliš pasivní a co přesně komise udělala proto, aby všechny země stihly tuto směrnici včas transponovat. Za druhé bych se chtěl zeptat, kdy chce komise publikovat zprávu, která bude hodnotit provádění této směrnice a na jakém základě budou vytvářeny závěry. Před koncem roku by měla vstoupit v praxi směrnice o službách. Už teď v parlamentu víme, že řada členských států nebude mít dostatek času na to, aby eh, to provedli. Co se týče migrace zdravotních sester, tak to je opět oblast, která pro naši zemi je velice důležitá a v této směrnici máme požadavky na odborné vzdělávání zdravotních sester. A chtěl bych se zeptat, co udělala Evropská komise pro to, aby zdravotním sestrám ze střední a východní Evropy pomohla. Děkuji. Děkuji vám, pane Bělané. A teď Andra Šváb na dvě minuty. Pane předsedo, eh, děkuji, děkuji také komisi za to, že tady máme její zástupce, který nám podá informace. Chtěl bych ale připomenout, že podle interinstitucionální dohody mezi komisí a parlamentem a to se tehdy týkalo směrnice o službách, na kterou jsme se podívali po třech měsících a tam je napsáno, že pokud existují problémy s určitou legislativou, tak by tady měl být připraven k odpovědím pan komisař. Chci to formulovat jako apel na přítomné zástupce komise, že je potřeba dodržovat tuto část interinstitucionální dohody a ne z nějakého formalismu, ale vzhledem k tomu, že toto jsou velmi závažné politické otázky pro naše občany. Hospodářská důležitost eh, těchto věcí, jak o tom hovořil také pan kolega Bělan v souvislosti se směrnicí o službách, všechny ty věci mohou fungovat pouze, pokud budou uznávány odborné kvalifikace. Lidé mají často pocit bezmoci, protože velmi často vzniká pocit, že v přeshraničním styku eh, zaměstnavatele někdy využívají těto legislativy k tomu, aby snížili počet pracovních míst, která jsou nabízena cizincům. A já si myslím, že se dotýká také toho příhraničního regionu mezi Francií a Německem. Velmi často ty lidé potom mají pocit, že jsou sami, že jim nikdo nepomůže. A přičemž si uvědomuji, že se nám nepodaří všechny problémy vyřešit přes noc, ale myslím si, že do budoucna, do budoucna v tom bude muset vytrvat. Už o tom hovořil také zpravodaj Kurt Lechner. A proto je naším úkolem pro budoucnost, abychom brali vážně tyto problémy našich občanů. A i proto bych byl rád, kdyby komise tomu přesuzovala stejnou důležitost jako my. Byl bych rád, aby i nová komise se tomu intenzivně věnovala a byl bych rád, kdybyste to vyřídili příslušnému generálnímu ředitelství. Děkuji vám, pane Švábe. Nyní má slovo paní Bernadette Verňo na minutu a půl. Pane předsedo, vážení kolegové, už jsme hovořili o různých obavách při provádění směrnice o službách. A typické v podobném smyslu je i tato směrnice uznávání odborných kvalifikací. Celá řada států nebyla schopna eh, v praxi provést tuto směrnici, ale to vyplývá z některých eh, nedostatků této legislativy uznávat diplom bez toho, abychom měli eh, ověřené informace o eh, úrovni poskytnutého vzdělání, by mohlo vést k dalším komplikacím. A komplikace se týká jak občanů, tak odborníků, například ve zdravotnictví eh, například porodní asistentky ve Francii mají určitou kvalifikaci, což ale neplatí v jiných zemích. A co se stane v situaci, kdy eh, ve Francii chce vykonávat svou profesi porodní asistentka z jiného státu, která nemá požadované odborné vzdělání? A těchto problémů může existovat celá řada. Eh, víme, že chceme zajistit volný pohyb pracovníků v Evropské unii, ale musí to být uděláno důkladným a dobře podloženým způsobem. Měli bychom identifikovat ty profese, kde je potřeba ještě harmonizovat úroveň vzdělání. Chtěla bych přivítat eh, pozoruhodnou iniciativu pro spočívající ve vytvoření jakési společné karty celoevropské pro eh, zdravotní karty pro jak pacienty, tak pro lékaře by to mohlo být velmi užitečné. Je potřeba zajistit, aby eh, občané měli důvěru ve všechny tyto nástroje. Děkuji a nyní má slovo na minutu a půl paní Parvanova. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, dámy a pánové, když hovoříme o vzájemném uznávání odborných kvalifikací a o dobrém fungování vnitřního trhu, musíme se podívat na stávající situaci ve zdravotnictví. Musíme zde diskutovat o této směrnici a jejím provádění. Kromě plného provedení je potřeba zavést další opatření týkající se vzájemného uznávání nikoli pouze diplomu, ale také odborných kvalifikací zdravotníků. Je to oblast, která vyžaduje i jazykové znalosti, registraci u národních regulátorů a schopnost poskytovat bezpečnou a kvalitní péči. Myslím si, že je potřeba lépe si sdělovat informace mezi členskými státy o registraci pracovníků ve zdravotnictví, například společnou databázi v EU. Systém zajišťování kvalifikací je také, klíčové pro bez, je také klíčový pro bezpečné poskytování služeb. Měli bychom uvažovat o společných standardech v této oblasti. Je to také otázka veřejného zdraví a veřejné bezpečnosti a Evropský soudní dvůr již schválil další opatření na národní úrovni pro oběh zboží. A Mělo by smysl to učinit i pro služby ve zdravotnictví, především vzhledem k tomu, že nové komunikační strategie umožňují takové kontroverzní věci jako elektronické ordinace. Musíme sice zajistit mobilitu pracovníků ve zdravotnictví, ale zároveň musíme zajistit všem Evropanům dostupné zdravotnictví, které bude poskytnuto včas a ve vysoké kvalitě. Je to zodpovědnost nás všech a doufám, že evropské instituce i členské státy se nad tím řádně zamyslí, zamyslí vzhledem k tomu, že některé národní systémy eh, již nemají dostatek odborníků a následně se můžeme dostat do zásadních problémů při poskytování základní zdravotní péče. Děkuji. Já vám děkuji a nyní dávám slovo na dvě minuty paní Hanslík. Pane předsedo, dámy a pánové, Chceme-li, aby naši občané byli mobilní ku prospěch evropskému hospodářství, tak jim, tak musí mít jistotu, že pakliže získají své kvalifikace v Polsku, tak nebudou mít problém s jejich uznání v jakémkoliv členském státě. Já velmi dobře rozumím této problematice. Máme 800 regulovaných povolání, o kterých hovořil pan komisař, plus máme různé regulace těchto povolání na národní a na regionální úrovni. To je obrovský problém pro státní zprávy členských států. Nicméně naši občané, kteří mají problémy s uznáním kvalifikace, čelí tomu, že se musí vyznat v problematice celého systému a její složitosti. Ukazuje to i Solvit. A proto si myslím, že včasné provádění této směrnice je pouze jedním z aspektů této diskuse. Nesmíme zapomínat na to, že řada problémů vzniká proto, že v členských státech není dostatečná důvěra v systémy školství a vzdělávání z jiných členských států. Chybí dostatečná spolupráce a zaangažování eh, státní zpráv členských států. Myslím si, že by bylo dobrým řešením takovéto, eh, takovéto profesní průkazy, o čemž jsme měli hovořit v předchozím funkčním období Evropského parlamentu. Takovýto průkaz by umožnil a měl by umožnit pohyb, ne mu stát v cestě. Neměl by se stát pouze další překážkou na vnitřním trhu. Dámy a pánové, za necelých deset dní uplyne termín pro provedení směrnice o službách. Říkám to proto, že to je také důležité v kontextu naší dnešní diskuse, protože tyto dvě směrnice se doplňují v některých aspektech. Provedení směrnice o uznání odborných kvalifikací nemůžeme zatím nazvat úspěchem. A proto bych ještě jednou chtěla v tuto chvíli apelovat na to, aby se intenzivněji pracovalo na provádění těchto směrnic, protože bez nich nedosáhneme dalšího pokroku na vnitřním trhu. Děkuji za pozornost. Köszönöm, asszonyom. Következő hozzászóló já vám děkuji a následujícím řečníkem je pan Korea del Campos na jednu minutu. Děkuji, děkuji, pane eh, předsedo. Eh, uznávání profesních kvalifikací eh, je obsahem jednoho legislativního aktu Eh, vlastně se týká 15 různých směrnic, které eh, vytvářejí praktické problémy v oblasti implementace. Tyto problémy jsou poměrně dobře známé a myslím si, že komise by měla udělat taky si seznam těchto kritických věcí a měla by se pokusit analyzovat příčiny, eh, které brání příslušné aplikaci tohoto důležitého aktu na různých úrovních eh, se projevuje ochranářství, což znamená překážku nejen pro volný pohyb lidí, ale také pro vytváření vnitřního trhu. Musíme eh, identifikovat ty šedé oblasti tak, aby efektivita této směrnice nebyla žádným způsobem omezována. Unie eh, nemůže dělat věci, které nechtějí dělat členské státy, ale já si myslím, že tyto snahy zabrání dalšímu firmnímu protekcionismu. Myslím si, že toto všechno musí vycházet z uznám, ze vzájemného uznámání, tak jak to eh, umožňuje Solvit a Jurest. Eh, musíme mít oficiálně stanovené kontaktní body a musíme eh, také nějakým způsobem propojit tyto věci s směrnicí o službách. Pan Grech je další. L-akbar kwistjoni li qed Děkuji, pane předsedo. Myslím, že největším problémem, kterému čelí provádění této směrnice, je nedostatek důvěry v členských státech. Zdá se, že státy o tuto oblast nemají zájem a následně nepřistupují k informačním systémům na vnitřním trhu koherentně. Všechny členské státy říkají, že používají systém, ale to používání zjevně je velmi různorodé. Informační systém nebude moci fungovat, pakliže je nebudou používat všechny státy stejně. Musíme sbírat informace, neustále je aktualizovat a také musí existovat určitý referenční bod pro všechny členské státy. Všechny členské státy musí mít jasné, jasně stanovené místo, kde se má informace vkládat, má-li tato směrnice se provádět. A ptám se komise, jaké má plány při provádění této směrnice a pakliže opravdu a jestli opravdu chce podporovat jednotný trh a ne to interpretovat tak, jako každý chce. Děkuji paní Štýle, prosím. Děkuji, pane předsedající Než se dostanu k otázce, tak bych řekla, že dnes dopoledne jsme hodně hovořili o Solvitu. Na poslední schůzi výboru IMCO jsme hovořili o tom, že jednotlivá centra tohoto systému nejsou dostatečně financována. V jednom velkém členském státě to dokonce vede jeden stážista a to prostě není možné máli tento systém provádět dobré služby. Já se ptám, pane komisaři, na oblast zdravotnictví. Nemůžeme přece ohrozit zdraví pacientů. V extrémních případech by to dokonce mohlo vést ke smrti. Nemyslíte si, že příslušné orgány by měly mít ze zákona povinnost proaktivně sdílet informace o pracovnících ve zdravotnictví tak, aby jejich mobilita nebyla na úkor bezpečnosti pacientů. Stávající systém eh, pro sdílení informací na vnitřním trhu umožňuje sdílet informace, ale to pouze na vyžádání příslušného orgánu. A pakliže někdo pro případ nekompetentnosti byl zbaven svého práva provádět tuto profesi v jednom členském státě, musí se to dozvědět i v členském státě jiném. Uh, Já vám děkuji, nyní přikročíme k rozpravě nezapsaných poslanců na, vždy na jednu minutu. Zatím se přihlásilo šest poslanců o slovo. Pokud všichni dodrží naše jednominutové pravidlo, tak se dostane na všechny. Jako první je pan Filipe Ženě. Pane předsedo, já jsem velmi rád, že můžeme hovořit o tomto systému eh, vzájemného uznávání odborných kvalifikací. Otázka je, proč se to tak těžko provádí v praxi a ten důvod proto je, že to je velmi složitá záležitost, která se operativně těžko provádí. Já mám několik eh, hlavních věcí, eh, hlavních bodů, které to stěžují. Jednak je to jazyková bariéra, jednak je to ta obtížnost prokázat platnost svého diplomu, mm, svého prvotního tedy diplomu a za třetí je to různorodost vzdělávacích systémů ve členských státech. A já si myslím, že by možná bylo dobře, aby se Evropská komise obrátila na členské státy, aby zvolili pro každou profesi nějaký orgán, který by analyzoval dosažené vzdělání v každé profesi. A na základě toho by měla vzniknout společná evropská certifikace, tak aby eh, odborníci, kteří dosáhnou určité úrovně zrání, potom mohli eh, pokračovat i v dalším vzdělávání. Děkuji, Mark Tarabella. Pane předsedo, vážení kolegové, Belgie je jedním z těch pěti členských států, které tady byly zmíněny, která ještě tedy eh, netransponovala tuto směrnici, nicméně podle informací, které mám k dispozici, je potřeba ještě vyřešit problémy týkající se eh, turistických profesí nebo turist, profesí v turistickém průmyslu. Belgie eh, měla problémy, které již tady byly zmiňovány. Víme, že špatná transpozice, částečná nebo neúplná by byla eh, ještě horší a proto bych se chtěl obrátit na Evropskou komisi, aby v zájmu těchto odborníků pomohla členským státům s transpozicí Jde o to, jak zajistit svobodu usazování, svobodu pohybu pracovníků, což jsou hlavní cíle této směrnice. Děkuji. Následujícím řečníkem je pan Kelly. Uh, thank you, Mr. President. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, nejprve bych chtěl poděkovat panu Sameckému za tu práci, kterou odvádí. Myslím si, že všichni souhlasíme s tím, že toto by se mělo týkat eh, nejen celé Evropské unie, ale celého světa. To jsme také probírali s kanadskou delegací. Ale jestliže chcete, aby vznikla tato utopická situace, musíme se postarat o to, aby profesní kvalifikace měly stejné standardy v celé Evropě. Bez ohledu na to, co, čeho se to týká? Máme eh, důkazy o tom, že eh, v některých eh, zemích studenti, kteří zkrátka nejsou dostatečně dobří na to, aby se mohli zapsat na některé kurzy, se rozhodnou cestovat jinam, kde standardy jsou nižší. Myslím si, že je potřeba, abychom se postarali o to, aby standardy ve všech členských zemích byly stejné pokud to nastane, tak potom nebude důvod, aby skutečně fungovalo to, co je obsahem této směrnice, to znamená, abychom skutečně mohli vzájemně uznávat všechny um, kvalifikace. Děkuji. Děkuji, pane Kellys. A nyní dávám slovo dalšímu panu Kellymu. Uh, eh, já doufám, že eh, jsme vás moc nepopletli. Oba se jmenujeme Kelly. Uh, Ehm, myslím si, že co se týče uznávání vzájemných, ehm, vzájemného uznávání kvalifikací, do, došlo skutečně k určitému selhání a je potřeba, aby komise to brala eh, eh, vážně. Eh, myslím si, že situace tak, jak se dnes vůbec neodpovídá potřebám jednotného trhu je potřeba, abychom se postarali o to, abychom odstranili překážky, které brání volnému pohybu práce a také, abychom se postarali o další věci, které souvisejí hlavně například s takovými výrobami, které e, jsou velice pokrokové. Je potřeba posílit obchod mezi členskými státy v Evropské unii a to všechno souvisí také s kvalifikacemi. E, zatím se členské státy nebyly schopny dohodnout na těchto věcech, což znamená, že musíme čelit určitým překážkám. E, to se týká pochopitelně také volného pohybu. Souhlasím také s tím, co řekl kolega Grech, který řekl, že členské státy nevěnují příslušnou pozornost a nerespektují um, pravidla, která bychom zde měli uplatňovat. To si myslím, že všechno omezuje jednotný trh. Děkuji. Děkuji. Děkuji, následujícím řečníkem je pan Vistelrooy. Maar één aspect eh, even eh, bij dit debat eh, uithalen. Já bych chtěl pozornit ještě na jeden aspekt této rozpravy. Zdá se, že ve velmi specializovaných profesích existuje, existují mezery a proto se obchoduje s kvalifikacemi. A to protože eh, přístup k některým profesím je stížen a to potom vytváří problémy s bezpečností, například v některých chemických eh, továrnách nebo v rafineriích. A musíme si vědomit, že kontrola na národní úrovni je nedostatečná. A proto bych chtěl eh, se zeptat komise, jestli o této situaci ví a jestli by nám mohla k tomu udělat nějakou zprávu. A za třetí, si myslím, že je potřeba s tím rozhodně něco udělat a měli bychom se na to blíže podívat. A na závěr pan Cvel na minutu. Děkuji, pane předsedo, kolegyně a kolegové. Dnes hovoříme o velmi důležité otázce tedy o vzájemném uznávání odborných kvalifikací v Evropské unii. Je to opravdu veliké téma. Kvalifikace jsou propojeny se školskými a vzdělávacími systémy, kterých máme v Evropské unii minimálně 27. Někteří z vás si možná vzpomenou, že v březnu minulého roku jsme vytvořili Evropský kvalifikační rámec. Evropský kvalifikační rámec je mechanismus, který umožňuje větší srovnatelnost systému vzdělávání a školství. Na druhou stranu ale tento rámec nebyl v členských státech plně proveden. Ani nebyl využit jako komparační nástroj, který by srovnával jednotlivé systémy v členských státech. Následně tedy před námi bude stát velký úkol, pakliže budeme chtít provést v praxi takovýto evropský rámec. Protože, ale až se to povede, tak uznávání bude daleko jednodušší. Děkuji vám, pane Zvere, a nyní na závěr bych ještě jednou chtěl dát slovo panu Sameckému, který bude hovořit jménem komise. Uh, Omlouvám se, pane předsedo, a poslankyně a poslanci, že jsem si poprvé nevstal. Bylo to proto, že je brzo ráno a také proto, že jsem tady nový a nemám s tím zkušenosti. Nejprve bych chtěl reagovat na pár otázek, které tady zazněly. Komise podporovala členské státy v přípravě provádění této směrnice. Jakmile doběhlo období pro provádění, tak jsme také tvrdě prosazovali toto provádění. V roce 2007 jsme připravili určitá vodítka pro provádění, potom jsme vytvořili informační systém vnitřního trhu, který intenzivně využívají všechny členské státy. Připravili jsme také kodex pro správní praxi, a to v červnu tohoto roku. Před rokem Evropská komise podala žalobu na státy, které tuto směrnici neprovedly a Evropský soud v šesti rozhodnutích odsoudil nedostatek provádění této směrnice v těchto členských státech. Nedávno jsme kromě toho také publikovali určitou tabulku, která srovnávala provádění v jednotlivých státech a uživatelskou příručku v uvozovkách pro, členské stát, pro uživatele týkající se jednotlivých členských států. Děkuji vám za vaše poznámky a připomínky. Děkuji panu Malcolmu Harborovi za velmi cenný příspěvek do této diskuse. Domníváme se, že nyní je na členských státech, aby dokončili svou práci a Evropská komise se bude těšit na to, že bude moci dále spolupracovat s Evropským parlamentem na této problematice. Jsme připraveni k aktivní diskusi o tom, jak tato směrnice funguje v praxi a jak nejlépe se přizpůsobit měnícímu se prostředí v následujících letech. Děkuji. Já vám děkuji. Dospěli jsme ke konci naší diskuse u tohoto bodu a nyní budeme postupovat v našem programu. Máme následující otázku k ústnímu zodpovězení. Týká se politiky soudržnosti po roce 2013. A já bych chtěl nejprve dát slovo autorovi této otázky, což je paní eh, Hybner. Děkuji, děkuji pane předsedo.